Vy jste tak šťastní. A přejdeme k hlasování. Je to zpráva paní Gringer. Na pořadu jednání je tedy hlasování podle zjednodušeného postupu o zprávě paní Geringer. Budeme hlasovat jmenovitě o této zprávě. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Tato zpráva je přijata. Blahopřeji paní Geringer. Následuje zpráva pana Bineva. Opět zjednodušeným postupem budeme hlasovat jmenovitě o této zprávě zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Zpráva je přijata. Blahopřeji panu zpravodaji. Další na pořadu jednání máme opět podle zjednodušeného postupu zprávu pana Winklera. Opět jmenovité hlasování, které nyní zahajuji. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Je přijata většinou, blahopřejmeno zpravodaji. Další je zpráva paní Hybner. Opět zjednodušeným postupem jmenovité hlasování, které nyní zahajuji. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Velkou většinou je schválena tato zpráva. Blahopřeji paní Hybner. Prosím. E, můj přístroj nefunguje. Ano, hned pošleme technika. Technici se o to postarají. A nyní je zpráva pana Suriana, opět zrušený postup. Hlasujeme a upozorňuji, že je zapotřebí dosáhnout kvalifikované většiny. Zahajuji jmenovité hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Zpráva je přijata a blahopřeji panu Surianovi. Jako další tu zpráva pana Rabka je. O slovo žádá pan Uspaskis. Prosím. Vážení kolegové, já se nacházím pod politickým útokem. Pan zpravodaj eh, říká, že eh, já jsem neposkytl eh, příslušné informace. Já jsem uznaným, uznanou obětí politického útoku a ten případ eh, eh, nebyl vyšetřen eh, policií, ale bezpečnostními složkami, které se mě sami snažili unést v Litvě. Nebyl, nebylo mi umožněno odcestovat a zpravodaj se chce tady zapojit do Pane kolego, prosím, uzavřete svůj projev. Já jsem vám předal slovo eh, zcela výjimečně. Ale prosím, neveďte projev, který už jste vedl eh, ve výboru. Tohle není žádný eh, proslov, který už bych býval měl na výboru. Naopak, já jsem neměl možnost se na výboru vyjádřit k tomuto rozhodnutí. Toto se přijímá stejně jako za Stalina. Jo. No. Budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro zprávu pana Rabka? Kdo je proti? Zdrželi se? Zpráva je přijata. Následuje zpráva pana Jakolína. Je to doporučení pana Jakolína. Dohoda mezi EU a Japonskem. Slovo má zpravodaj pan Jakolino. Děkuji vám, pane předsedající, se ujistit všechny, že budu hovořit velice krátce. Je to první dohoda mezi EU a Japonskem a proto má symbolickou hodnotu, velice významnou Jedná se o významnou eh, dohodu, eh, která bude nadále určovat eh, další boj proti organizovanému zločinu. Bylo dosaženo vyvážené situace mezi různými požadavky, které usilují o to, aby celý, celá, celý tento návrh splňoval veškeré požadavky. A proto se nám tedy podařilo dosáhnout konkrétního výsledku k tomu, abychom dosáhli modernizace spravedlnosti prostřednictvím bilaterálních dohod. Děkuji. Děkuji, pane Jakolino. budeme hlasovat. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zpráva je přijata a já blahopřeji zpravodaji. Jako další je zpráva pana Lechnera. Propojení obchodních rejstříků. Budeme hlasovat o této zprávě s vednutím ruky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Následuje zpráva paní Šretr, rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství. Slovo má paní zpravodajka, prosím. Brevemente. Stručně, prosím. Ah, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, chtěla bych upozornit na to, jak historickým momentem je toto hlasování. My jako parlament jsme zde převzali iniciativu pro to, abychom vytvářeli zelená pracovní místa. Nyní otevíráme nový prostor pro trvalé udržitelná pracovní místa a dobrá pracovní místa. Tímto eh, následujeme příkladu eh, politiky v USA, eh, která vytváří trvalé udržitelná zelená pracovní místa. Kolegové, kolegyně, šest výborů tohoto parlamentu pracovalo na této zprávě. Já děkuji všem a spravodajům a spravodajkám a děkuji také všem stínovým spravodajům a spravodajkám, kteří aktivně pracovali. A jsem velice ráda, že belgické předsednictví už předem signalizovalo, že tuto iniciativu parlamentu přijme a že by chtělo tuto iniciativu parlamentu přednést eh, radě, tak aby v eh, prosinci eh, tato iniciativa byla na radě schválena. Je to iniciativa Evropského parlamentu, která hledí do budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám. Budeme tedy hlasovat zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijata. Blahopřeji paní zpravodajce. Následuje zpráva pana Třaskovského. EHP Švýcarsko překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu. A slovo má zpravodaj. Prosím, jen telegraficky. Whoops, doesn't work? Okay. No to nefunguje. No dobře, už to funguje. Jenom eh, jsem chtěl poděkovat panu uh, který je předsedou výboru IMCO a stínovým zpravodajům, eh, se, kterým byla, se kterými byla spolupráce skutečně exemplární. To je vše. Předsedající, děkuji vám, pane poslanče. Budeme hlasovat vednutím ruky. Kdo je pro tuto zprávu? Kdo je proti? Zdrželi se valnou většinou přijata a já blahopřeji zpravodaji. Následuje zpráva pana Dzalba Bidegena o dvoustranné ochranné doložce dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou. Budeme zkoumat návrh, pozměňovací návrhy eh, daného výboru, se budou hlasovat amblok, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijaty jsou tyto pozměňovací návrhy, všechny amblok. Budeme hlasovat o návrhu eh, výboru, jak byl změněn, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. Předám slovo podle jednacího řádu panu zpravodaji. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tato dohoda eh, s Jižní Koreou otevírá nové možnosti našemu hospodářství, stejně tak i korejskému chceme předejít negativnímu dopadu naše podniky a právě proto to musí být ta ochranná doložka. Minulý týden jsme se všichni dohodli, že je čas na to, aby plenární zasedání se vyjádřilo k pozměňovacím návrhům, které kde, 27 hlasovalo pro a jeden proti ve výboru pro zahraniční obchod ještě v červnu pro nás je to téma velice důležité, protože se jedná o aplikovatelnost a proveditelnost této ochranné doložky. Jak víte, budeme teď hlasovat i na pozměňovacích návrzích a my navrhujeme, aby se hlasovalo zprávě až v říjnu a nechceme uzavírat dveře možné dohodě v prvním čtení. Myslíme, že je možná. Nicméně je velice důležité, abychom vydali jasný, jednotný signál ze všech politických skupin. Proto je důležité, aby společně Evropský parlament silně podpořil celý kompletní balíček pozměňovacích návrhů. Je to jasné, děkuji vám, uvádí pan předsedající. Nyní promluví Evropská komise. Prego. Uh, Jak komisař de Gucht uh, řekl, komise velice vítá spolupráci parlamentu v této věci. Dnes se bude hlasovat pouze o pozměňovacích návrzích, nikoli o celém legislativním návrhu, tak aby se přiblížily uh, různé postoje, abychom dosáhli dohody v prvním čtení. A další jednání se očekává kolem 22. září. V této chvíli ještě komise nechce vyjádřit plně své stanovisko, tak aby dialog mohl řádně dále probíhat. My v každém případě budeme chtít dosáhnout pokud možno dohody v prvním čtení. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu zpravodaje. Kdo je pro jeho návrh? Kdo je proti? Zdrželi se, návrh je přijat. Děkuji a bylo přeji zpravodaj. Následuje zpráva o spravedlivých příjmech zemědělců. Budeme zkoumat návrh usnesení, pozměňovací návrh číslo 1. Budeme hlasovat zvednutím ruky. Pro. Proti. Zdrželi se? Pozněvací návrh 1 je zamítnut. Budeme hlasovat o odstavci 6, oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Odstavec 6 je schválen. Budeme hlasovat o odstavci 8, a to ve dvou částech. Nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnota. Odstavec 10. Oddělené části. Nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Odstavec 13. Dobře, budeme kontrolovat elektronicky druhou část odstavce 10. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Měl jsem pravdu tentokrát. Je přijata. Odstavec 13. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Odstavec je zamítnut. Pan Kostinger navrhuje ústní pozměňovací návrh k odstavci 21. Pane Kostingere, prosím. Paní Kostinger. Děkuji, pane předsedo. V odstavci 21 by mělo, měla být doplněna následující slova. Uvědomuje si, že je potřeba zakázat a prodávat zemědělské výrobky pod cenou. Děkuji. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nevidím, že by se kolegové zvedali, aby vyjádřili svůj odpor, takže můžeme hlasovat dál. 21. Jmenovité hlasování. Nyní je zahajuji, prosím. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Odstavec 21 je schválen. Odstavec 24 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Ostavec 25, oddělené hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 28, oddělené hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Odstavec 33 ve dvou částech, kdo je pro první část? Kdo je proti první části? Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Odstavec 34. Oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Odstavec 36. Ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti první části. Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Odstavec 37 ve třech částech. Kdo je pro první část? Omlouvám se, tady je to jmenovité hlasování. Takže zahajuji hlasování první části. Uzavírám hlasování. První část je přijata. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. je přijata. Nyní o třetí části jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Odstavec 38 ve dvou částech. Nejdříve k první části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijata. Odstavec 39 ve dvou částech, kdo je pro první část. Proti, zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Ostavec 41, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuta. Ostavec 42 k první části. Budeme hlasovat elektronicky o sasi 41. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. Čtyřicet dva ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Ostavec 46. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdrželi se. Přijata. 47. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá, druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijata. 52. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je zamítnut. Ostavec 54, oddělen v dvou částech. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se. Přijata. Kdo je pro druhou část? proti, zdrželi se. Zamítnuté. Odstavec 60. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 61. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 62. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 64. Kdo je pro? Proti. Zdrželi zdrželi se, zamítnout. Elektronické hlasování o 64. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. Úvodní ustanovení M. L, pardon. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Úvodní ustanovení M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se eh, přijato. Budeme hlasovat o usnesení výboru jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se eh, přijatá. Já blahopřeji. Zpravodaj, já děkuji vám. Následuje zpráva pana Portaše o financování fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Budeme hlasovat o odstavci 16. Nejdříve k první části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Dru- třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat ten návrh eh, usnesení jako takové, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata, byla ho přeji panu Portašovi. Následuje zpráva pana Zvěvky. Financova, eh, provádění a přeskum nařízení rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Je tu návrh usnesení, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. Budeme hlasovat o usnesení daného výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Blahopřeji panu Zvěvkovi. Následuje zpráva paní Parvanové. Ostavec 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ostavec 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději to zkontrolujeme. Elektronicky zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Odstavec 9. Po částech. První části, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnutá. Ostavec 11 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Budeme hlasovat elektronicky. O druhé části uzavírám hlasování. Přijata. Odstavec 18. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata druhá část. Kdo je pro? Proti. Provedeme elektronickou kontrolu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je přijata. Ostavec 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ostavec 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. H, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. I, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. L, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. O, ve dvou částech, kdo je pro první část, kdo je proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. S, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata dru- a budeme hlasovat o celku usnesení. Omlouvám se, uvádí předsedající, budeme hlasovat o druhé části S, kdo je pro. Proti, zdrželi se přijata. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro, proti. Eh, já blahopřeji paní zpravodajce Parvanové, následuje zpráva paní Pětikajnen. Budeme hlasovat o odstavci 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat odstavec 10 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. 28. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 33, odrážka 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 ve dvou částech, kdo je pro první část, kdo je proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Celý návrh usnesení, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. valnou většinou přijato. Já blahopřeji paní Pětikajnen. Následuje zpráva pana Lokegarda. Pozměňovací návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A budeme hlasovat dál o Říkají že není třeba hlasovat dál. Děkuji vám tedy za spolupráci. A nyní budou následovat mm, vysvětlení hlasování a ostatní mohou jít na obě. Dobrou chuť.